které jsou ideály všech občanů. Jsou to ideály míru, demokracie a solidarity. Děkuji, pane předsedo. Ja, herzlichen... Srdečné díky, pane předsedo komise eh, Barroso. A nyní k jednacímu řádu pan kolega Ibero Ricastro. Pane předsedo, děkuji. I já